zahájí interinstitucionální jednání podle článku 69 eh, C odstavce 1 parlamentu. Můžete se podívat na plenární, eh, nebo stránku plenárního zasedání parlamentu a vše bude také zveřejněno. Podle pravidla 69c odstavce 2 poslanci nebo politická frakce, pokud jich bude dost, pokud bude tedy splněn požadovaný práh, tak do čtvrtka, nebo tedy do úterý 4. července do půlnoci mohou požádat žádost, eh, nebo podat žádost o to, aby se začalo jednat nebo hlasovat o tomto jednání. Pokud žádná tato žádost nebude předložena, tak mohou zmíněné výbory